collègues, si les Vážení kolegové, eh, vrátíme se k našemu dnešnímu programu. Eh, už máme teď eh, trochu spoždění, takže to budeme muset probrat velmi rychle. Nicméně máme tady ještě před sebou První projednání návrhu stanoviska našeho kolegy eh, Sergio, Sergio Koferatyho, to je bod čísla 22, je, jsou to sezona, sezónní pracovníci, příslušníci třetích zemí. Je to zpráva, kdy my jsme přidruženým výborem a hlavním výborem je výbor LIBE na základě dohody, ke, eh, které dospěly předsedové obou těchto výborů. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, pardon. Jak asi všichni dobře víte, cílem, o kterém jsme už dnes také dopoledne mohli diskutovat, je vytvořit společnou migrační politiku a probrat jednotlivé kapitoly eh, tak, jak to navrhuje i komise. tak, aby eh, ta ustanovení byla co nejpraktičtější. A toto, eh, tady máme jedno z nejslabších, jeden z nejslabších článků pracovního trhu, což jsou sezónní pracovníci, kteří mohou eh, působit za zvláštních podmínek na trhu. Jde o to, jak vymezit rozsah působnosti a jejich práv Jde o to, aby tito sezónní pracovníci měli eh, stejné podmínky a nárok na stejná práva jako ostatní pracovníci v Evropské unii. Takže společně s eh, výborem eh, LIBE bych chtěl poděkovat panu Morásovi a ostatním, kteří na tom pracovali. Velice už jsme spolupracovali a myslím si, že to je skvělé téma, kterým bychom se mohli zabývat i v budoucnosti. Eh, o co tady jde, je následující. Jde o eh, rozsah působnosti Velmi často se to popisuje velmi vágně a nepřesně. A v podstatě jde o to, jak odstranit různé komplikace, které pořád převládají u sezónních pracovníků. Velmi často eh, se v této oblasti aplikuje sociální dumping a projevuje se to potom v konkurenci mezi jednotlivými podniky. My chceme tedy definovat sezónní práci, za druhé chceme eh, vymezit rozsah a proto si myslíme, že by bylo dobře mít obecnou definici. A možná i eh, možná to potom rozpracovat do větších detailů. Mělo by to eh, tedy pokrývat sektory jako je zemědělství a cestovní ruch. Přidání dalších eh, ekonomických sektorů by potom mělo být eh, možné prostřednictvím eh, národní legislativy, ale tam pouze za souhlasu sociálních partnerů. Takže na základě potom dohody sociálních partnerů by mohla být přijata závazná úprava i pro jiné ekonomické sektory. Potom tady jde o lhutu 6 měsíců a rozpracovat podmínky, které, jak už bylo řečeno, by měly být rovnoprávné. A jde A jde o to, jak tedy zajistit eh, stejné podmínky za stejnou práci týkající se pracovní doby, mzdy a také eh, možnosti kolektivních eh, dohod. Nemyslíme, že by tady mělo být podrobně popsáno, co přesně znamená kolektivní vyjednávání, protože se to stát od státu liší. Na druhou stranu ale jde o zajištění důstojných eh, podmínek a občanských eh, práv pro ty eh, příslušníky třetích zemí, kteří na určitou dobu přijíždějí do Evropské unie, aby tady pracovali a potom se vracejí zpátky do své země původu. Chceme samozřejmě vyhnout tomu, aby po skončení práce tady ti lidé ještě zůstávali. Chceme rozhodně ehm, eliminovat prostor pro nelegální zaměstnávání a proto je potřeba vytvořit nějaký mechanismus, který by těmto lidem měl umožnit mobilitu mezi různými místy práce a zemí jejich původu, ale jde o to také, jak jim zaručit levné a důstojné bydlení. A to naprosto v souladu s cíly, které už stanovila Organizace spojených národů v různých dokumentech. To je naprosto nezbytné, pokud chceme, aby eh, sezónní pracovníci z ciziny měli eh, stejné podmínky jako lidé, kteří již na pracovním trhu působí. Dále je tady ambiciozní cíl, který možná není úplně dosažitelný, což by znamenalo zavedení přechodných období aby ti lidé, kteří již eh, na území Evropské unie pobývají, a sice nelegálně, si mohli eh, zregularizovat své postavení a mohli přejít do oficiální ekonomiky. Právní úprava týkající sezónní práce by jim tedy umožnila Eh, pracovat oficiálně, a to za podmínek, které se tady stanovují. S tím, že budou existovat určité výjimky. A potom je tady část týkající se sankcí. Jak už jsem říkal, chceme zajistit eh, ochranu, ale zabránit současně nelegálnímu zaměstnávání, protože to vede k sociálnímu dumpingu. Což se týká několika věcí. Jednak jde o stanovení zásady rovného zacházení, tak aby zaměstnavatele nebyli motivováni k tomu, aby najímali nelegálně sezónní pracovníky jenom proto, že jsou levnější. A proto je potřeba mít eh, systém přísných kontrol. Členské státy tedy musí vykonávat kontrolu vstupu těchto eh, pracovníků na území Evropské unie a dále musí eh, kontrolovat podmínky zaměstnávání v podnicích samotných. Tomu se možná špatně říká občanství, to jsou ty věci eh, související s důstojným bydlením a potom je tady část týkající se platových podmínek a dalších práv pracovníků. A ty by měly odpovídat kolektivním dohodám, které jsou uzavírány buď na místní úrovni, anebo celostátně. Podle mě je potřeba tento sektor trhu regulovat, už také vzhledem k jeho rozsahu, který bude asi nadále narůstat. Jde o to, že historicky tady eh, v těchto eh, sektorech eh, byl velký výskyt sezónní práce. Například to souvisí s tím, co se odehrálo ve Vazalo v Itálii. To byla smutná událost. A potom tady jde také o to, jak zajistit základní spravedlnost. Pokud nebude docházet k dumpingu, tak eh, bude fungovat rovná hospodářská soutěž. Kdyby tomu tak nebylo, tak naopak eh, nelegální práce změní eh, konkurenční podmínky na trhu mezi podniky a proto si myslím, že tyto témata, tato témata si zasluhují diskusy. Musíme tedy více koordinovat naši práci, aby se celý ten rámec podařilo dokončit a musíme nadále diskutovat o tom, jaké přesně by měly být naše priority v tomto textu, který potom předložíme ke konečnému hlasování na výboru. Děkuji vám za vaše uvedení eh, zprávy. Ta zpráva bude důležitá pro náš výbor. Teď mi ještě dej, dovolte, abych předal slovo pravodají z výboru Libe, který je tady mezi námi, Claude Morris, a potom dám slovo ostatním. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl vřele poděkovat předsedkyni tohoto výboru a také panu Koferatimu za to, že se s nimi tak dobře spolupracuje. Jako bývalý člen tohoto výboru jsem si vědom také toho, že všechny ty tři, eh, všechna ta tři témata, což je mm, směrnice ICT, jednotné povolení a sezónní pracovníky, mají obrovský dopad na fungování pracovního trhu. Týká se to článku 50 Nicméně všechny ty nástroje si vyžadují, abychom eh, tedy naše výbory dobře spolupracovali. Eh, spíše než abych opakoval to, co už říkal pan Koferáty, tak mi dovolte, abych se zmínil o několika oblastech, kde máme společné nebo sdílené kompetence, na rozdíl od těch oblastí, kde, eh, výločnou, kde to je výločnou kompetencí výboru LIBE. My jsme přijali to, co bylo obsaženo v návrhu komise, a sice, že členské státy mají plně v právomoci rozhodovat o rozsahu, eh, to je zásada subsidiarity, a také mohou přeskoumat podmínky na svém pracovním trhu, aby se eh, rozhod, nejprve mohli rozhodnout, jestli není možné ta volná pracovní místa zaplnit občany eh, Evropské unie a vím, že to je zásada, která je nesmírně důležitá i pro tento výbor. Co se týče eh, těch sdílných kompetencí, tady bych chtěl doplnit to, co říkal pan Koferaty. My jsme eh, velmi tvrdě pracovali na sektorovém rozsahu těchto návrhů. Myslíme si, že zemědělství a cestovní ruch by měly být ty hlavní sektory, kterých se to bude týkat. A další e, oblasti by tedy měly být povoleny pouze za souhlasu sociálních partnerů. To je nesmírně důležité ustanovení, protože v konečném důsledku by to měli být sociální partneři, kteří rozhodnou, jestli tady ty sektory budou zastoupeny nebo ne. A potom e, k otázce bydlení. Tady je potřeba řešit otázku eh, vykořišťování sezónních pracovníků a proto si myslíme, že zajištění bydlení by mohlo eh, vytvořit velkou přidanou hodnotu. My tady máme eh, pojem přiměřené bydlení no přiměřená úroveň bydlení a potom také zamezení přehnaných nájmů. A potom jde o to, jak definovat, jakou část těch nákladů ponesou zaměstnavatele. Tady jsme změnili návrh komise na to, že zaměstnavatele by měli uhradit eh, náklady na víza a na cestovné. Zavádíme silnější systém monitorování a inspekcí. A potom eh, prevence zneužívání a vykořišťování těch pracovníků. To jsou tedy eh, naše sdílené kompetence. K tomu jsme se postavili v duchu ehm, zásad, eh, které leží na srdci tomuto výboru, tedy rovné zacházení. Nechci k tomu už eh, říkat eh, nic více. Vím, že jsem tady pouze host, ale i, dovolte mi, bych ještě jednou zopakoval, že spolupráce mezi námi byla výborná. A Myslím, že je to evidentní vzhledem k tomu, že to má obrovský dopad na, pracovní trh. A samozřejmě by mě velmi zajímalo, jak se díváte na tu původní zprávu a zajímaly by mě také eh, vaše postoje k reakcím výboru LIBE. Děkuji. Myslím, že duch článku 50 je tady uplatňován naprosto úplně a já z toho mám velkou radost. Elizabeth Schletter a potom Jean Lambert. Děkuji. Nejprve bych chtěla říci, že postoj naší frakce přednese Jill. Eh, já bych se ráda zeptala zpravodaje na jednu věc, která mě nesmírně zajímá. Když říkáte, že chceme volit odvětví, které by přicházely v úvahu pro tuto směrnici, co se stane s těmi sezónními pracovníky, eh, kteří prostě se přece jenom nějakým způsobem dostanou do země a nebudou pracovat v těchto sektorů, budou mít méně sociálních práv, nebo jak budou, protože tady se jedná o tváření sociálních práv, čili nebudeme tady opět mít určitou diferenciaci rozlišování sociálních práv, není tady veliká nebezpečí? Eh, pane navrhovateli, já vám navrhuji, abyste odpověděl až na konec. Jean Lambert, prosím. Thank you very much. Eh, velice děkuji. Emilia Torren je za nás stínovou zpravodajkou, ale ona tady dnes odpoledne není, takže mě požádala, abych za ní řekla několik slov. Já si myslím, že celkem se to Ehm, zastávám eh, stejný přístup jako zpravodaj a samozřejmě otázka rovného zacházení je nesmírně důležitá. Na druhé straně si také uvědomujeme, že tato směrnice nevyřeší všechny problémy sezónních pracovníků, protože mnozí z těch, kteří, jak víme, jsou nejvíce vykořišťováni, jsou přitom občany eh, státu Evropské unie, kteří pracují v jiném státu Evropské unie. A to zajisté dále zdůrazňuje význam eh, návrhu eh, Evropské komise, jak na to poukazuje i zpravodaj ohledně kontrol a že členské státy a příslušné orgány v rámci těchto států mají Eh, pravomoce a zodpovědnost za to, aby příslušná legislativa se správně prováděla, protože můžeme mít ve směrnici zakotveno rovné zacházení, ale musí také velice tvrdě být uplatňovan eh, mechanismus prosazování, aby opravdu to efektivně se týkalo všech sezónních pracovníků, máli fungovat zásada rovného zacházení. Proto také velice podporujeme, co tady bylo řečeno, posílit mechanismus stížností a právo na ochranu v tomto smyslu, jak pro eh, pracovníky jako takové a tež eh, odborové svazy nebo jiné třetí strany, které eh, jednají jejich jménem. A přístup k členství v odboru, můžeme to tady, v odborech můžeme to tady uvést jako právo, ale aby to také bylo možné, to je zase důležitá věc pro členské státy, protože co se zranitelných pracovníků týče, to je pro ně velice důležitá otázka. Nyní k rozsahu působnosti. My, eh, jak už jste slyšeli, máme své otázky, co se týče toho odvětvového přístupu, ale obecně za toho můžeme podpořit. A eh, hlavně, aby bylo jasné, o jakém období tady hovoříme aby eh, jak si se to eh, nerozteklo, aby se nám to nepřeteklo eh, přes okraje toho odvětví, aby někdo nepřišel jako sezónní pracovník, ale zaměstnavatel by si ho podržel déle, aniž by mu ale dal příslušný status odčana z třetího um, státu, ale ne, přitom netrvalý pobyt. Takže důležité je rovné zacházení a co se týče usazených pracovníků i v rámci této problematiky a pochopitelně i ubytování. Je důležité, abychom tady měli rozumné standardy, ale to nás zase vrací k otázce kontrol a dohledu, protože mnozí z těchto pracovníků jsou ve vzdálených oblastech a tím právě jsou vystaveni většímu riziku a proto je důležité zajistit pořádné ubytování. Ohledně dalších nákladů, například, že zaměstnavatelé mají platit za víza a podobně. Asi asi by se mělo úplně jasně řečeno, že ty náklady jsou plus k mzdě a ne, aby od ní byly odečteny. To určitě budeme eh, sledovat, budeme chtít, aby se to posílilo. A pak tady eh, také schvalujeme to, co říká, dělá eh, zpravodaj, aby bylo jasně řečeno, které kolektivní dohody opravdu platí. Protože to si myslím bude důležité a my k tomu také budeme mít pár pozměňovacích Návrhu. Takže samozřejmě, že budeme mít pozměňovací návrhy, ale máme pocit, že ta práce, co nás se týče, jde správným směrem. Děkuji. Marinaky. Thank you, Matt. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, náš stínový zpravodaj také tady není, takže mě požádal, abych jeho jménem řekla několik slov. Alde vítá návrh směrnice, to musím říct především. A e, samozřejmě, že řízení zvládání migrace je významná výzva e, v dnešní Evropě a společná evropská politika zdaleka není věc, která by byla snadná a je to věc velice politicky citlivá. Směrnice o sezónních pracovnicích je e, součástí balíčku, je tam i jednotné povolení. Tady už máme vlastně do, dohodu a náš stěnový zpravodaj si myslí, že bychom měli mít určité výhrady, protože on samozřejmě samozřejmě hlavně se zabývá otázkou rovného zacházení. Je třeba zajistit, že text, který posléze bude přijat, zajistí rovné zacházení pro všechny pracovníky, abychom nevytvořili diskriminaci a různé praco- kategorie pracovníků v Evropské unii. Musíme si dát dobrý pozor, když máme co dělat se sezónními pracovníky, a to proto, že ti se často setkávají s obtížnými, někdy nepřijatelnými pracovní podmínkami jsou někdy vystaveni vykořistování. Nejprve by měli těžit ze rovných pracovních podmínek jako ostatní a neměla by být diskriminace, aby se odliš, rozlišovalo mezi sezónní pracovníky třetí států a jinými a samozřejmě měli by také mít možnost žít ve slušných podmínkách. Takže proto tedy podporujeme tento návrh eh, a myslí si náš týnový zpravodaj, že zpravodaj pracuje na správném směru, ale myslíme si, že tady je také různá opozice vůči této směru směrnici, která vychází eh, z členských států a určitě tady bude intenzivní debata dokonce i eh, v Evropském parlamentu. Ještě chci dodat, že musíme také myslet na to, aby ten text potom přidal nějakou novou hodnotu. Samozřejmě, že tento balíček bude velice dobrou zprávou pro Evropany a pro migranty, pokud ovšem v tom textu bude zapracována pořádně zásada rovného zacházení. Děkuji. Domnívám se, že dáme slovo komise, ale komise nežádá slovo, takže dáme slovo našemu zpravodaji. Prosím. Děkuji. Pokusím se velice rychle zareagovat na otázky, které zde zazněly. Dovolte, abych samozřejmě nejprve poděkoval všem kolegům za příspěvky, které již učinili či ještě učiní. Mm, doufám, že to bude v pozitivním eh, smyslu spolupráce, tak jak jsme doposud pracovali. Mm. Jak řečeno, cílem eh, této úpravy je eh, dospět k jednotnému trhu a nemít tady jako nežádoucí efekt vytvoření nějakých nových rozdílů nebudou existovat žádní jiní sezónní pracovníci na základě eh, této směrnice definice sezónních pracovníků eh, nás velké úsilí, hodně jsme o tom diskutovali a nalezli jsme nakonec definici, kterou bych považoval za účelnou. Eh, to jsou lidé, kteří zvolili tento druh práce, která závisí na sezónách roku. Sem patří zemědělství, včetně zahradnických prací, samozřejmě a také turismus. Všechno, co pod to nespadá, nebude sezónní prací. Když v jiných odvětvích existují časově omezené pracovní vztahy, tak jsou definovány jiným způsobem a nemohou být definovány jako sezónní pracovní poměr. Eh, kolegyně Lambert <clears throat> bych chtěla říct něco ohledně lhůt 6 eh, měsíců. Běžně odpovídá situaci eh, na trhu práce, sezónní práce. Eh, prostě delší období než 6 měsíců bez sotva přicházelo v úvahu, i když možná v některých členských státech eh, může existovat delší období. My jsme se teď skutečně vztahovali na ten sluneční rok, který má 12 měsíců, abychom měli společné východisko Hlavně jsme zohlednili tedy zemědělské práce, které je třeba vlastně rozložit do jednotlivých sezon, jara, léta a tak dále. Turismus může však samozřejmě překračovat tento sezónní charakter, může začnout v jednom roce a přestat v druhém roce, čili těch šest měsíců má smysl, když uvažujeme o těch jednotlivých ročních obdobích a napojení jednotlivých prací v závislosti na těchto ročních obdobích. Vždy jsme říkali, že jde o sjednocení pracovního trhu, to znamená stejná práce za stejných podmínek. To platí pro všechny, ať přicházejí z Evropské unie nebo ze zemí mimo EU. Ať už to někdo dělá poprvé nebo se vrací a opakuje tuto práci, to přitom nehraje žádnou roli. Samozřejmě tady existují různé názory co je to sezónní práce jako taková, ale myslím si, že celkově eh, tady existuje eh, přece jenom mm, jaksi eh, jednotné nazírání na to, že by bylo potřeba vytvořit takové předpisy, které by sjednotily poměry. Dovolte, abych poděkoval za všechny vaše příspěvky a za pozitivní duch spolupráce. Děkuji. Teď se dostávám dostáváme k tomu, že 22. června je eh, lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. A je třeba, abychom účinně prostě využili ještě tuto dobu. A teď se dostáváme k bodu 23 a to je postoj parlamentu týkající se návrhu rozpočtu na 2012 ve znění pozměněném radou všechny oddíly. Já jsem měla prezentovat eh, stanovisko Eh, v souvislosti se vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost, eh, která tak trochu změnila náš způsob práce a je třeba, rádi bychom dospěli k souladu v prvním čtení, čili eh, co se týče rozpočtu na rok 2012, který bude příští týden zkoumán na mini, mini plenárce v Bruselu, bude vlastně představovat náš názor, náš postoj týkající se rozpočtu 2012. Komise představila svůj návrh rozpočtu 2000 eh, v dub, 20. Eh, dubna a bylo to vlastně základem pro postoj rady, eh, nad, kterou my bychom, nad kterým my bychom teď měli pracovat a pozměnit naše pozměňovací návrhy. Zohledníme priority, které jsme vyjádřili v našem přípravu na trialog a vstoupíme do konkrétních aspektů našich návrhů eh, do konce léta. Co se týče vlastně obecných záležitostí, nedošlo k žádné změně našich priorit, ke kterým jsme společně dospěli. A tu, tudíž vám navrhuji považovat tuto zprávu tento, toto stanovisko, myslím si, že nevyžaduje žádnou velkou debatu. E, mají kolegové nějakou potřebu se k tomu vyjádřit? Souhlasíte s tím, Madame Rí? Madame, um... Paní e, předsedkyně, já jsem předpokládala, že o tom budeme diskutovat. Ne, nechci znášet nějaké závažnější téma, ale vzhledem tomu, že už jsem se dal slovo, tak budu velmi stručná. Mám dvě eh, otázky pro vás. Souhlasím se prakticky se vším, co tady je, nicméně ten váš návrh na novou kategorii středně velkých eh, regionů, to je něco vůči s čím my nesouhlasíme. Chci se vás zeptat, jaká by byla přidaná hodnota takové nové kategorie regionu. To je vlastně jediná otázka, kterou mám a jinak eh, to je všechno. Vážení kolegové, to je naprosto zásadní eh, otázka. Eh, o tom už jsme také hovořili, když jsme projednávali návrh stanoviska. Já nechci začínat nějakou velkou diskusi, chci se omezit pouze na to, Eh, v tom stanovisku a myslím, že bychom se k tomu mohli vrátit, až budeme probírat pozměňovací návrhy. Eh, také eh, tady máme pana komisaře, takže bychom neměli ztrácet čas touto diskuzí. Dokument rady nám bude předán po zasedání Koreperu v červenci a potom bude definitivně přijat v průběhu týdne 29. A na základě toho dokumentu eh, rady, který pozmění eh, návrh komise, budeme vyzváni, abychom předložili pozměňovací návrhy a sice až do 24. srpna. Tím pádem jsme skončili tento bod na našem programu a já jsem velmi ráda, že mezi námi mohu přivítat eh, pana komisaře Andora. Omlouvám se mu ještě za spoždění, ale dnes jsme museli projednat eh, záležitost se sezónními pracovníky, což asi chápete, že velmi důležitá věc. Já, než vám dám slovo, tak vím, že budete chtít asi pohovořit o vašem pracovním programu, ale pro nás nejaktuálnější téma v tomto okamžiku je, a o tom bychom se eh, s vámi rádi diskutovali, je evropský semestr. A ten slavný program doporučení k národním reformním programům, takže eh, máte slovo na úvod. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, vážení eh, členové tohoto výboru. Já jsem vždy velmi rád, když vás mohu navštívit a diskutovat s vámi o důležitých otázkách. A to, že jsem musel chvíli čekat před sálem, neznamená, doufám, že máme méně času na diskusi, takže doufám, že budeme moci Eh, probrat všechny věci stejně důkladně jako obvykle. Teď eh, eh, je na čase diskutovat o několika aktuálních záležitostech. Původně jsem předpokládal, že bychom měli diskutovat o pracovním programu Komise na rok 2012, což je v rané fázi, ale možná, že by bylo dobré se s vámi podíle, podělit o naše rané návrhy a počkat si na vaši zpětnou vazbu předtím, než to předám kolegiu komisařů. A další důležitá otázka, o které se zmiňovala paní předsedkyně, jsou ta první doporučení českým zemím v rámci evropského semestru, což by mělo vést k koordinaci hospodářských a rozpočtových politik pokud dovolíte, tak bych rád začal s tím druhým bodem a potom se vrátil k tomu prvnímu. Dnes už eh, to je více než eh, rok od doby, kdy byl schválen eh, schválená strategie do roku 2020. Ten cíl je posílit evropskou ekonomiku a splnit určité hlavní cíle a vlajkové, takzvané vlajkové iniciativy. Balíček opatření, který byl přijat komisí 7. června, se zaměřuje na všechny ty konkrétní cíle u jednotlivých členských zemích. A jde o to, jaká opatření přijmout v krátkodobém výhledu, abychom maximalizovali hospodářský růst, lepšili konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst a současně zohlednili eh, rozpočtové eh, problémy, se kterými se teď eh, země potýkají. My eh, si uvědomujeme, že eh, určitá opatření bude potřeba přijmout i v dlouhodobém výhledu, abychom provedli strukturální změny v ekonomice, například eh, se to bude týkat reformy vzdělávacích systémů. Ty, ta doporučení týkající se jednotlivých členských zemí se týkají jednak fiskální konsolidace, makroekonomických reform a reform na pracovním trhu doporučení vyplývají z dvou právních základů 1.2.1 a 1.44.4, tak aby všechno ta opatření byla integrovaná. Je evidentní, že to bude velká výzva pro členské státy, protože to pokrývá, eh, pokrývá eh, velkou část ekonomiky je také potřeba zlepšit zaměstnanost, eh, snížit strukturální nezaměstnanost, zlepšit fungování pracovních trhů a eh, bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí, reformy vzdělávacích systémů a systému odborné přípravy a také o posílení produktivity práce. Všechny z těchto výzev si vyžadují relevantní reakci v oblasti strategie a toho se právě týkají naše doporučení. Je tady evidentní vazba mezi eh, údaji, které již máme. Eh, souvisí to například se zvýšením věku odchodu důchodu, eh, daně, zdanění práce a zaměření na potřeby nebo mezery na pracovním trhu a systémy eh, revize. Nejprve tedy vyšení účasti na pracovním trhu, eh, redukce systému předčasného chodu důchodu, zajištění péče o děti, to jsou všechno věci, které se budou muset řešit v blízké budoucnosti ve členských státech a to také z titulu demografických změn, se kterými se Evropa potýká. Krize prohloubila strukturální nezaměstnanost a dále zhoršila situaci ještě tak nevýhodněných skupin obyvatel a proto je potřeba to řešit velmi naléhavě. V tomto kontextu je také nezbytné, abychom eh, usnadnili eh, přechody na pracovním trhu a snížili eh, zdanění, zejména těch, kteří nemají vysoké výdělky. Dále je potřeba se také zaměřit na eh, adekvátnost eh, systému odborné přípravy a vzdělávání, zejména u znevýhodněných skupin. Musíme udělat všechno proto, abychom snížili nezaměstnanost mladých a výskyt eh, předčasného ukončení školní docházky. To by se mělo projevit v, na pracovních smlouvách, na kvalitě vzdělávání a na tom, aby eh, nabídka vzdělávání odpovídala potřebám pracovního trhu a zlepšila se tím integrace mladých na pracovním trhu. Jde o to, aby došlo k posílení ekonomické aktivity a k posílení produktivity a k posílení konkurenceschopnosti. V některých zemích to, si to bude vyžadovat systém kolektivního vyjednávání, dialogu sociálních partnerů a revizi eh, národní praxe v této oblasti. Dovolte mi ještě, abych jednou zdůraznil vyváženost různých eh, zájmů, to se snažíme zohlednit našich doporučení, vyplývá to z potřeby fiskální konsolidace a také potřeby zohlednit sociální dimenzi eh, těchto opatření. Doporučení v oblasti penzí jsou klíčová, protože tady samozřejmě jde o udržitelnost veřejných financí v první řadě, ale i tak jsou to opatření, která jsou nezbytná v některých členských zemích, aby došlo, eh, aby nedocházelo ke eh, snížení objemu pracovní síly. Ty, všechny ty změny musí probíhat na základě koncensu a samozřejmě se budou dotýkat zejména těch zemí, kde je velmi nízká zaměstnanost žen. Eh, účastě na pracovním trhu obecně eh, by se měla zvýšit ve všech zemích. Já ještě proberu všechna ta doporučení na zasedání eh, ministrů pro sociální věci, tedy zástupci členských zemí. A myslím si, že náš pracovní program na rok 2022 se měl zaměřovat na takzvané vlajkové iniciativy. Je to řada iniciativ, které se dotýkají tří strategických oblastí. Je to agenda pro nové dovednosti a nová pracovní místa. V rámci toho chceme posílit zaměstnanost. Těch iniciativ je tam několik. Je to podpora vytváření pracovních míst, řízení dovednosti, reforma Eurestu a impuls pro zavádění flexikurity. Zásady flexikurity, které byly schváleny členskými státy v roce 2007, jsou komplexní a i nadále relevantní. Nicméně je potřeba si přiznat, že došlo ke zvýšení nezaměstnanosti, došlo k další segmentaci pracovního trhu a potýkáme se také s menšími rozpočty. A proto je potřeba dát nový impuls flexikuritě, aby se zvýšila flexibilita, ale současně také bezpečnost nebo zabezpečení na pracovním trhu. Na základě společných zásad eh, dále zkoumáme nové způsoby reformy a to partnerství se členskými státy a sociálními partnery. V rámci každoročního průzkumu zaměstnanosti jsme již předložili několik návrhů, například lepší využívání interní flexibility a rozšíření eh, Eh, oprávnění pobírat dávky i na ty, kteří jsou v nestabilních zaměstnáních. Nicméně eh, reakce na to byly smíšené, což ukazuje, že je potřeba o tom eh, více diskutovat, například v rámci konference zainteresovaných stran o flexikoritě, což je konference, která by se měla konat v listopadu. V roce 2012 také předložím konkrétní návrhy které se budou zakládat na výsledcích této konference, jakož i na hodnocení první fáze flexikurity, tedy v období v roce 2007 až 2010. Teď je samozřejmě ještě příliš eh, brzy na to, abychom eh, hodnotili eh, podrobný obsah. V rámci iniciativy Mládež pohybu také chceme předložit rámec kvality vzdělávacího systému a stáží, protože stáže mohou být eh, velmi vhodné pro vstup na pracovní trh, protože dále rozvíjejí dovednosti, které mladí potřebují, kde, pokud se chtějí na pracovním trhu uplatnit. Jde také o to, aby eh, nedocházelo ke zneužívání eh, této možnosti a aby se tím nenahrazovala regulární pracovní místa. To odpovídá také žádosti Evropského parlamentu v usnesení z roku 2010 o tom, že je potřeba podpořit eh, vstup mladých lidí na pracovní trh a posílení statutu stáží, pracovních stáží. Vážení eh, poslanci, jedním z hlavních cílů evropské sociální politiky je také vytváření více a lepších pracovních míst. To ale nebude možné, pokud se nepostaráme o to, aby eh, pracovníci v Evropě eh, mohli pracovat eh, ve zdravém a bezpečném pracovním rámci a proto chceme vytvořit strategický rámec pro bezpečnost a zdraví při práci a to v roce 2013 a 2014. V kontextu současné strategie která pokrývá eh, období až do roku 2014, předložíme iniciativy ve dvou eh, konkrétních oblastech, které budou mít velký dopad na zdraví a bezpečnost při práci. Nejprve předložíme návrh, který se týká muskuloskeletárních eh, poruch způsobených prací. Já si uvědomuji, že to jsou otázky, které je potřeba regulovat na národní úrovni a rozhodně nechceme zvyšovat administrativní břemeno, ale tak chci jasně prohlásit, že zatímco celá řada neregulatorních iniciativ je přijímána na evropské a národní úrovni, tak přetrvávají velmi eh, vážné problémy, které nemůžeme ignorovat. Muskulkulturní poruchy představují 61 všech eh, pracovních eh, problémů a absence Jde o to, jak vyřešit ergonomická rizika při práci a zjednodušit regulační rámec, který se bude dobře aplikovat, který nebude příliš zatěžovat a bude účinnější. Druhá iniciativa se týká ochrany pracovníků před zářením a e, před e, s tabákovým kouřem. To bude probíhat v druhé fázi a zahájíme další tedy eh, konzultace se sociálními partnery studie, eh, které máme k dispozici, podporují pokračování tohoto procesu v v eh, důsledku těch konzultací se potom komise může rozhodnout přijmout legislativní opatření. Pokud ta jednání sociální partnery budou úspěšná, tak eh, bychom chtěli iniciovat úpravu prostřednictvím eh, nařízení Rady na základě návrhu komise. Chtěl bych také vyšel do příležitosti, abych vás informoval o tom, že před dvěma dny komise přijala návrh týkající se elektromagnetických polí, což eh, je jedna z věcí, kterou určitě tady sledujete velmi pozorně. Chceme aplikovat zásadu lepší regulace, tak abychom umožnili eh, značnou míru přiměřenosti, flexibility při hodnocení rizik a lékařském dohledu. Je důležité, abychom dosáhli rovnováhy mezi potřebami podniků a současně také eh, zajistili účinnou ochranu eh, pracovníků před elektromagnetickým zářením a doufám, že to bude radou a parlamentem přijato do konce příštího roku. Vážení poslanci, v Evropě je dnes 23 milionů nezaměstnaných a 113 milionů eh, lidí v Evropě je ohroženo sociálně vyloučením nebo chudobou. Je to eh, znepokojící počet a eh, čím na tím více znepokojící je také to, že jsou tím ohroženy děti. Každý každé čtvrté dítě v Evropě eh, vyrůstá v chudobě. Některé z nich jsou zvláště ohroženy, jsou to eh, děti, které mají jenom eh, které žijí s jedním rodičem, nebo které jsou z přestěhovaleckých rodin, nebo mají nějaké postižení. A proto se budeme zaměřovat na provádění platformy proti sociálnímu vyloučení a my přeložíme doporučení, která se budou zabývat bojem proti chudobě dětí. Chceme přispět k vytváření konsenzu a stanovit určité společné zásady, tedy eh, stanovit eh, nějaká společná evropská měřítka a normy, tak aby eh, intervence byly efektivní, a sice ve třech oblastech, jednak do podporu rodin, například tím, že zlepšíme přístup k pracovnímu trhu a zajistíme podporu příjmu. Potom jde o veřejné služby, jako je vzdělávání, zdravotnictví, bedlení a sociální služby. A dále jde o zlepšení účastě na společenském životě. Děti nicméně nejsou jedinou ohroženou eh, skupinou. Jsou to Romové, mladí lidé, seniori a migranti. Ti všichni se potýkají s zvláštními problémy. Před měsícem eh, byl učiněn velmi významný krok eh, směrem k inkluzi Romů, protože komise předložila návrh týkající se Evropského rámce pro eh, strategie na podporu romské komunity. Je to jasné prohlášení naší strany, že nepřijímáme vyloučení, sociální vyloučení Romů. Víme, že to je zpovědností členských zemí, které by měly připravovat politiku a strategie na podporu integrace Rumů. I přesto jsem ale přesvědčen o tom, že i na evropské úrovni můžeme přispět eh, k řešení tohoto problému. Ten rámec podtrhuje přidanou hodnotu koordinace na evropské úrovni. Jde o to, jak přijít se správnými politickými nástroji, které zefektivní národní politiky a povedou k lepšímu využívání evropský, evropského rozpočtu. Počítám eh, s podporou Evropského parlamentu, zejména tohoto výboru a doufám, že nám podaří dosáhnout reálných eh, změn v eh, praxi. Vážení poslanci, agenda pro nové dovednosti a nová pracovní místa podtrhuje úsilí komise o tom, jak přejít na nízkouhlíkovou eh, ekonomiku, která účelně využívá zdroje. Rada, parlament, komise, členské státy eh, eh, to také požadují a v roce 2011 bude zahájena veřejná debata se zainteresovanými stranami, tak aby eh, pracovníci byli v jádru dlouhodobých strategií. Jde o to, jak maximalizovat eh, potenciál zaměstnanosti. Jde také o to, jak usnadnit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a jak snížit riziko strukturální nezaměstnanosti a odstranění úzkých míst na pracovním trhu. Chceme podporovat eh, ekologičtější ekonomiku a změny eh, jednání eh, celé společnosti a navrhneme konkrétní opatření v této oblasti. Jak víte, Evropa je na křižovatce v roce 2012 začne klesat počet lidí v aktivním věku, v produktivním věku a začne vzrůstat počet důchodců, asi o 2 miliony každý rok. Musíme tedy Eh, vyřešit eh, problémy se stárnutím populace, zlepšit eh, kvalitu poskytovaných veřejných služeb a rok 2012 v tom smyslu bude klíčový. Již víme, že rok 2012 byl jmenován rokem aktivního stárnutí a já se těším, že budeme moci začít konkrétně připravovat průběh tohoto roku. a musíme přemýšlet o tom, jak eh, usnadnit eh, aktivní stárnutí a zajistit eh, aktivní účast na společenském životě i pro starší osoby. Potom jde o ochranu dodatečných penzijních práv u lidí, kteří změní zaměstnání. Chceme překonat zablokování na radě tak, abychom odstranili eh, překážky, které ještě pořád brání eh, lidem v tom, aby měnili zaměstnání. V současnosti navrhujeme víceletý finanční rámec, který bude následovat po roce 2013, což je poslední téma, ke kterému bych se chtěl vyjádřit. I would like to eh, take this opportunity. Rád bych využil této příležitosti abych poukázal na ty záležitosti, které pokládám za nejdůležitější se současnou eh, diskusí o víceletém rámci. Myslím si, že musíme opravdu eh, mít takové návrhy, které by pravdivě se potýkaly s výzvami, před kterými stojí, protože hlavní výzvou, hlavním problémem je nezaměstnanost pro evropské občany a proto musíme být aktivnější. Znamená to, že to musíme všechno plně provázat eh, s cíly strategie 2020. Evropská investice do lidí se musí dále zdůraznit. Sociální investice jsou zásadní co do významu pro naši další konkurenční schopnost pro zajištění sociální ekonomické soudržnosti a dosažení cílu strategie 2020. Proto také sdělení o eh, revizi rozpočtu zahrnuje eh, na iniciativu, která se zaměřuje na zaměstnanost, kvalifikace a začlenění. A v tomto smyslu eh, pokles eh, proporce eh, sociálního fondu v rámci politiky soudržnosti se musí revidovat, protože tento fond se skutečně mnohokrát osvědčil. Je to důležitý zdroj financování, ehm, pomáhá to domácím zdrojům a chudším členským státům, aby ehm, využívali sociálního potenciálu. A my, my si myslíme, že zhruba eh, třetin, splnění zhruba třetiny eh, doporučení je přímo zaměřeno na investice do lidských zdrojů. V této souvislosti musíme i nadále zdůrazňovat konstruktivní dialog, který probíhá mezi parlamentem, radou a komisí a já rozhodně chci velice úzce nadále spolupracovat s touto sněmovnou a zřejmě na, s výborem pro zaměstnanost v rámci realizace pracovního programu eh, na rok 2012 a dále. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Já budu muset omezit čas příspěvku pro kolegy na dvě minuty pan Aleksandr Serkas a potom pan Darden. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dvě minuty je poměrně málo. Chtěl jsem nejprve poděkovat panu komisaři, poblahopřát mu, ale také mu říci věci, které se mi líbí eh, méně. Pane komisaři, před rokem jsme začali hovořit o strategii 2020 a vy jste nám seznámil s plánem práce eh, musíme hovořit eh, také eh, o vašem plánu práce, protože jinak nebudeme hovořit o ničem. Eh, chtěla jsem vyjádřit skutečně maximální obavy, vlastně enormní drama, ve kterém žije Evropa. Je to více než obavy parlamentu. Poté, když se podíváme na doporučení jednotlivých členských států, není maximální obavou nezaměstnanost, ale fiskální stabilita, protože tady jsou eh, programy, které jsou krátkodobé, jsou to krátké nástroji, nedosažitelné, Některé členské státy se nacházejí v absolutně dramatické situaci veřejných rozpočtů, eh, které prostě nemohou ve stanovených hlutách splnit stanovené úlohy. Oni se snaží prostě redukovat eh, veřejné rozpočty, ale potřebují investice. Čili jak mohl, jak nám můžete říci, že máte obavu o nezaměstnanost, co pak nejste eh, znepokojení nad eh, fiskální situací? Musíte, pane komisaři, skutečně udělat hlubokou politickou a sociální v, analýzu v Evropě, která je skutečně dramatická. Ano, Eh, já vím, že vy máte osobní vnímání a citlivé vnímání této situace, ale není možné říct členským státům, jako například mému, že se činí maximální úsilí při redukování sociální pomoci a nákladů v sociální oblasti, že je třeba ještě více eh, vyvíjet tlak na pracující třídu v průmyslu a není možné prostě redukovat rozpočty v sociální e, oblasti a zdravotní oblasti. Je mi to velice líto, ale tedy skupina socialistů a demokratů je velmi znepokojena, považuje vaše opatření za nedostačující, které rozhodně nevyřeší problémy, který, kterých se obává většina obyvatel. Frederik Darden a poté Elizabeth Lynn. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, já se budu soustředit na doporučení komise. Vlastně váš příspěvek byl eh, produktivní, zajímavý v určitém ohledu, ale jak již řekl můj koordinátor, celá řada prvků skutečně je nedostačující doporučení eh, v rámci tohoto lepšího, lepší zprávy věcí veřejných se zdá být často protichůdná, co se týče realizace požadovaných cílů stanovených ve strategii 2020. Ano, je třeba dosahovat sociálního růstu, stabilně udržitelných pracovních příležitostí, dávat investice do sociální ochrany tak to stanoví tyto cíle. Pakliže rozpočtové položky budou posíleny na úrovni členských států a Unie, tak nevím, jak můžete formulovat váš návrh, jak jsem já už upozorňovala v mé zprávě pro potírání chudobě, jak jak financujete vaše priority, když budou nefinancovatelné bez dodatečného rozpočtu? Nebo jak co dělat se vlastně nedostatečným zohledňováním a respektováním sociálních partnerů, kteří namítají, že fixace plán, eh, platů v Belgii by měla být pozměněna, snížena a když se podíváme na Erlovský parlament a na naši diskusi o důchodech, máme tady velice e, obtížnou diskusi, protože v rámci naší zprávy o zelené knize jsme měli vyškrtnutí automatického propojování legálního věku a odchodu do důchodu a očekávání délky života abyste nezohlednil celou řadu našich e, doporučení v této oblasti a uvíme, jak, jestli nám budete moci dát ti dodatečné informace. Děkuji. Děkuji. Ohledně eh, doporučení pro jednotlivé země, myslím, že jsou dobré, co se eh, týče Spojeného království, hlavně snižování eh, cílů na Eh, výdaje, ale myslím, že členské státy by měly mít trochu více času, aby se tím mohly zabývat, než se to bude finalizovat. Já se chci zmínit o té směrnici o elektromagnetických polí. Jsem ráda, že se to včera objevilo a jsem stejně tak ráda, že eh, zařízení pro magnetickou rezonanci bude mimo eh, limitní hodnoty. To je velice důležité. Já se tím zabývám u celou řadu let. A redukční pece možná bude budou mít pořád problémy. E, tak prosím, mohl byste se k tomu vyjádřit. Co se týče té směrnice o muskuloskeletálních e, poruchách, vy tady hovoříte o zjednodušení stávající legislativy a já si velice e, dobře uvědomuji, že tady se to také dalo dohromady s tím manuálním ovládáním. Chcete ještě něco tomu dodat, anebo se zaměříte jenom na ty eh, dva eh, zákonné akty, které už existují. Pak eh, je kouření nebo eh, to, kouř v prostředí. Já jsem si vždycky myslela, že tohle by nemělo být na evropské úrovni. Já nemám čísla, eh, kolik členských států už má svoji legislativu o tabákovém kouři a jaké jsou rozdíly mezi členskými státy. To bych také ráda eh, se o tom více dozvěděla. A konečně pak, co se týče roku aktivního stárnutí. Vy jste tady zmiňoval určité konkrétní návrhy, ale já já jsem doufala, že konkrétně by tam mohlo být něco o dlouhodobé péči o seniory, ohledně zneužívání také a čím vůbec se procházejí často eh, seniori, týká se to i zneužívání často léku a podobně. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Děkuji pane komisaři, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Eh, velice bedlivě jsme si vyslechli váš ctižádostivý program a domnívali jsme se, že jako zástupce komise u nás vlastně máte dvě ruce. Na jedné straně nám jednou rukou něco dáváte, ale druhou rukou zároveň něco berete. Dáváte nám vynikající plány, vynikající programy, ale když se potom podívám na doporučení pro mou zemi, pro Řecko, eh, pomyslím-li na to, jak vypadá skutečná situace, jak vypadá realita, zejména dnes, pak eh, musí mít pocit, že tady kladete cíle, ale přitom nás vůbec ne, nepodporujete proto, abychom je mohli uskutečnit. Nedáváte nám dostatečné nástroje. Hovoříme například o nezbytnosti strukturálních změn na pracovním trhu. To je jenom jeden příklad. Ano, to jde jenom do určité míry. Vlada se může pokoušet něco učinit, snažit se, i proti eh, vlastní své ideologii, ale samozřejmě musí bojovat s velikými problémy. A vy pak k tomu dáte ještě vlastně další tlak na tuto vládu, pak jste řekl 23 miliony nezaměstnaných miliony evropských občanů, eh, který, kteří se odstli na hranici chudoby. Kolik jich k tomu ještě přijde? Kolik občanů, řeckých, španělských, portugalských občanů, irských občanů, kolik se ještě bude mm, eh, přidružovat k těmto lidem žijících na hranici bídy, pakliže se komise bude držet svých doporučení. Vždy jednotlivé státy se snaží vyvíjet snahy a mm, doufám, že to také uznáváte, ale nad rámec toho tohoto oznání je třeba nabídnout podporu. Děkuji. Madame Morin. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, děkuji za to, že jste mezi nás přišel dnešní odpoledne. Vy jste řekl, že vaší první pákou politiku bylo bojování proti nezaměstnanosti a zejména proti nezaměstnanosti mladých lidí. Pravdou je, že dnes prakticky jeden ze sedmi mladých lidí je nezaměstnaný. Domníváte se, že v tomto ohledu eh, pomůže zlepšení kvality vzdělávání? Já si myslím, že dnes to, co je třeba, abychom dělali, je eh, skutečně to, co se nám zatím nedaří. To není tak kvalita vzdělávání, ale daleko víc individuální reakce na mladé lidi, kteří prostě neuspějí, neprospívají dobře ve škole. A druhý bod, ve kterém jsem vám chtěla něco říci, to je vlastně formulo- vztah mezi vzděláváním a prací, stáže, odborná příprava. A kvalifikace, o které hovoříte, jsou jistě dobrými cíly, ale domnívám se, že je nezbytné, abychom se v Evropě angažovali více v každém členském státu o jednotlivá profesionální odvětví. Eh, protože vzdělávání, které trvá daleko déle než možnosti stáži v jednotlivých podniká, podnicích, neumožňují bodno, dobrou reakci na program rozvíjení pracovních příležitostí. Bez této perspektivní práce budeme ztrácet dosažení toho závěr konečného cíle. A třetí bod, ke kterému jsem se krátce chtěla zmínit, je sociální fond a fond pro přizpůsobení se globalizaci Potřebujeme více nástrojů pro potírání nezaměstnanosti, nezaměstnanosti a proto, abychom zlepšili situaci těch nejslabších obyvatel. Nic jste neřekl k fondu přizpůsobení globalizaci a to je něco, co nám způsobuje obavu. Eh, eh, domníváme se, že co se týče směrnice o těch elektrických magnetech, ta by mohla být velice rychle eh, realizována Eh, stejně tak jako v oblasti zdraví, eh, tam nám zbývá ještě mnoho, vykonat mnoho práce a musíme být rychlí a účinní. Děkuji vám, pane komisaři. Pane komisaři, protože přece jenom tady byly dostatečně precizní otázky, navrhuji vám, abyste krátce zareagoval, ale prosím vás velice stručně, eh, protože bych ráda dala slovo ještě dalším kolegům. Prosím, buďte stručný. Thank you much. Děkuji, já se budu maximálně snažit, abych to vyřídil relativně rychle, ale problémy to jsou věru velká. Rád bych zdůraznil důležitý aspekt krize, krom toho, že má eh, zničující dopad na zaměstnanost a sociální podmínky, totiž, že Evropa se stala ještě rozdělenější, nevyváženější, nerovnoměrnější než předtím. Eh, to je tedy v to je takový obecný pod, popis, když se řekne, eh, že ve všech eh, zemích eh, se odehrává určitý proces, ale v některých zemích, dejme tomu, eh, se eh, je rekordní nezaměstnanost i v Německu, ale neříká se už, že Rakousko a Nizozemsko se propracovali touto krizí při poměrně nízké nezaměstnanosti mládeže. O tom se tolik nepíše. Samozřejmě vždycky se píše palcovými titulky o tom, co se děje v Řecku, ale to je spíše vždycky hlavně to negativní, čeho se rychle chopí média tam je zjevné, že probíhá akutní krize, je tomu tak v několika státech a proto samozřejmě se o tom potom více hovoří. Ale eh, vtip je v tom, že nemůžeme takto eh, zevšeobecňovat, zevšeobecňovat politiku úspor základní eh, slabosti ekonomické a měnové unie, eh, to vedlo vlastně ke krizi, ale potřebuje to řešení eh, které by odpovídalo každé zemi, protože nemůžeme všem vnucovat jedno řešení. To si musíme uvědomit. Ohledně Španělska měl jsem příležitost se sejít s panem ministrem Gomesem. Spolu jsme brali celou řadu otázek. Španělsko je přirozeně důležité, protože je to země, kde je nejvyšší nezaměstnanost, konkrétně nejvyšší nezaměstnanost mládeže. Také tam v poslední době vidíme určitou nestabilitu. Ale je třeba eh, říci, že obecně je tady porozumění ohledně toho, co je třeba dělat. A to se týká i reformy sociálního dialogu, přičemž sociální dialog je věc, o, které, o který vládě hodně jde. Ehm, a Nikdo nechce nějakým způsobem degradovat sociální dialog, ani komise, ani rada. My naopak chceme posilovat eh, sociální dialog. Není to jenom nástroj sociální stability, ale je to také důležité aktivum pro ekonomiku, ale je třeba to trochu zjednodušit a musíme najít také prostor pro sociální dialog a kolektivní vyjednávání v rámci nového ekonomického řízení. To je důležité. Jak financovat eh, platformu boje proti chudobě a sociálního vyloučení, to je důležitá klíčová iniciativa a je to i v doporučeních pro jednotlivé zemi. Samozřejmě, že země nemají stejný fiskální manévrovací prostor, ale Evropský sociální fond byl nedostatečně využíván. Týká se to mnoha země, jsou některé um, extrémní případy, ku příkladu Rumunsko. Jsou tam problémy s absorpcí těchto finančních prostředků. A to ne proto, že by ty finanční prostředky nebyly k dispozici, že by komise stanovila nějaká restrikce, ale protože tam chybí kapacity a že sama vláda nebo vlády nejsou schopny správně eh, stanovit eh, eh, priority. Například já jsem odmítl převod těchto prostředků na budování jako silnic, komunikací, protože si myslím, že ty země mají důležitější věci na práci, pro které mohou využít eh, tyto prostředky. V Řecku například eh, moje eh, služby se velice usilovně snaží zjistit, jak lépe by bylo možné využívat prostředky z Evropského sociálního fondu v této zemi za současné situace, zejména na pomoc těm, kdo přišli o práci a kdo mají potíže, protože je velice napjatý rozpočet na sociální služby. Čili my se snažíme pomáhat při řešení z krize. EGF je samozřejmě také velice důležitý. Ten je menší než je Evropský sociální fond, ale i to je velice důležitý fond hlavně eh, v naléhavých situacích, tam, kde dochází ke ztrátě eh, pracovních příležitostí ve velkém měřítku. Já se velice snažím najít co nejlepší uspořádání eh, pro další finanční perspektivu, ale není to jednoduché. Budu vás potřebovat jako parlament. Já, víte, co já eh, prosazuji v rámci IGF a jeho budoucnosti je to v souladu s zprávou Evropského parlamentu. My jsme ehm, zcela skoordinovali názory v této oblasti, takže určitě v dalším období i nadále se budete zasazovat o tom, aby tento fond se více využíval než předtím. Teď program eh, zdraví a bezpečnosti práce. Nedělali bychom legislativní iniciativu, kdybychom neviděli, že to něco přinese. Eh, navíc eh, nemělo by smysl jenom opakovat to, co už bylo v legislativě nebo co se dělá na úrovni členských států. To by přirozeně nestačilo. Například co se týče eh, muskuloskeletálních eh, eh, poruch musíme zajistit jednotnost legislativních nástrojů na evropské a národní úrovni. To je velice důležité. Tím je třeba se zabývat. Ale mohou se objevit další prvky. Teď kouření pálení eh, nebo kouř. Eh, tady už je určitý pokrok eh, už s členskými státy. Většina členských států už má nějakou formu úpravy, legislativní úpravy, aby se eliminovalo kouření na pracovišti. Možná, že ještě to, nepro, ne, že to se to nevztahuje na všechna pracoviště, protože zpravidla eh, stravovací, restaurační průmysl eh, je trošku jinak pojednán. Takže možná, že se tady chopím iniciativy. Říkám, že to bude záviset na dalším pokroku v nadcházejícím období. Eh, to bude oprávněné, abychom se tím zabývali příští rok. Děkuji. Mám ještě hodně žádostí o slovo a na všechny se nemůže dostat. Eh, napřed paní Šretr a potom pan Pupak Pichs. Dobře, tak já budu velmi stručná. Chtěla bych eh, přesto poděkovat panu komisaři za představení svého programu. bylo řečeno, že chce podnítit diskusy, eh, chce se ptát, jakým způsobem, sdělením, zelenou knihou nebo nějakým programem, který by byl víceletý. Myslím, že by bylo dobře, kdybychom eh, věděli eh, detaily o tom. A potom, co mi chybělo ve vašem projevu, bylo vysílání pracovníků, tedy příslušná směrnice, jestli něco co plánujete v této oblasti. Předseda komise Barroso to ohlašoval už na začátek legislativního období. Myslíte si, že je správné, se s tím něco dělalo? Myslíte si, že existuje potřeba změnit ty, eh, tu eh, právní úpravu na základě rozsudku eh, Evropského soudního dvora? Děkuji pan Popakis a potom paní Gerling. Děkuji. Víme, že teď v Řecku probíhá pokus o konsolidaci řecké ekonomiky a toho se dotýkají prakticky všechny ty cíle, o kterých tady byla řeč, eh, stoupající nezaměstnanost, sociální zabezpečení, deficity, které tady přetrvávají. je evidentní, že je potřeba jednat. Nicméně ta opatření se týkají těch nejzranitelnějších a co ekonomiku to vede do slepé uličky, vzhledem k tomu, jaká opatření jsou zavádění a že dochází k mobilizaci občanů. A proto by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Nemyslíte si, že je potřeba v tomto kontextu se vrátit k diskuzím o některých aspektech toho záchranného balíčku, tak aby se zohlednilo úsilí, které bude potřeba vyvinout, aby se napravila ta eh, sociální rovnováha. Thank you. Thank you, Commissioner. Um, the economic crisis in Europe... Děkuji, pane komisaři. Hospodářská krize už v Evropě je třetím rokem a projevuje se to různým způsobem ve členských zemích. Vy jste se o tom zmiňoval. Nevím, jestli je možné hovořit o úspěš, úspěších. Znepokojící je rostoucí nezaměstnanost, znamená nezaměstnanost mladých, to se dotýká se všech zemí. Nicméně už teď to trvá dostatečně dlouho, abychom mohli analyzovat kroky, které členské státy přijaly, jestli fungují a možná na základě těch zkušeností eh, přijímat nějakou strategii. Chtěla bych se zmínit o Spojeném království, odkud pocházím, kde se potýkáme s vážnými hospodářskými problémy, což sebou nese hodně výzev. Nicméně se nám daří zvládat nezaměstnanost. Poslední údaje ukazují, že ne, v posledním čtvrtletí došlo k největšímu poklesu nezaměstnanosti za posledních deset let. Takže eh, myslím, že je možné z toho se poučit a poučit by se z toho mohly ostatní členské státy. Co k tomu vedlo? Podle nás flexibilita, otevřenost pracovního trhu. U nás byly podobné podmínky v 80. letech, kde, byly, kde byla velmi vysoká míra nezaměstnanosti a v důsledku toho byl pracovní trh zreformován. Čímž se dostávám ke své otázce, což je pracovní doba, protože vy budete muset eh, začít jednat v této oblasti. Souhlasíte se mnou Jste, skutečně už jste překročila dvojnásobně čas, který vám byl k dispozici. Takže další řečník, prosím. Um, vy jste, můžete také něco říci o nadcházejícím sdělení o korporátní sociální zodpovědnosti, nejenom o pracovní činnosti, jako jedna z těch iniciativ. Ohledně otázek, co se týče Spojeného království, máte příklady z jiných evropských zemí, které by mohly pomoci Velké Británie, aby více půjčovaly banky malým a středním podnikům. A potom také eh, vy sice říkáte, že by se mělo více dělat peči o děti, zařízení, proto je to ale v rozporu s jinou zprávou, jak to hodnotíte. A určitě i v jiných zemích, ve Spojených krá... Eh, království, je důležité hledat systémy, jak pomáhat mladým lidem nacházet pracovní místa. Systém systémy, jak vytvářet systémy, eh, které by umožňovaly tvorbu pracovních sil. Paní Harkin, paní Bauer. Děkuji, pane komisaři, a Ehm, ráda říkám, že máte ambiciozní program a že se snažíte, ale sám jste říkal, že potřebujeme důvěryhodné eh, návrhy, abychom řešili eh, výzvy a nacházeli řešení. A vy jste o něm hovořil, řekl jste 23 milionů nezaměstnanost a správně jste řekl slovo horor a určitě my někdy jsme opravdu, eh, máme pocit, že nás to přímo přemáhá. Vy jste řekl, že některé členské státy mají úsporné rozpočty rozpočty a opatření, jenom ne. Ale to potom znamená, že občané nevydávají peníze, znamená to i ztrátu pracovních příležitostí a potom. Já myslím, že tady není dostatečná politika pro podporu zaměstnanosti. Říkal jste o dobrých ne, příkladech Německo a Rakousko, to je pravda, ale neřekl jste nám, že ty mají velké nadbytky, přebytky, ostatní velké deficity a to je ta strukturální nerovnováha, která to zhoršuje. Komise se zabývá deficity deficity, ale ne přebytky a neřeší některé ty základní problémy, které máme. Vidím, že v rámci mandátu vy pokračujete dobře, ale myslím si, že vy jakožto člen kolegy a komisařů neřešíte jako celek všechny problémy, které máme. Paní Bauer. Děkuji vám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 o e, snížení mateřské a otcovské dovolené, co navrhuje komise. Přeformuluje nějakým způsobem svůj návrh při dalším předložení této návrhu, tohoto návrhu směrnice a další překvapující záležitost. Máme tady více než 100 milionů chudých. Pardon, ano, na celém světě více než 100 milionů e, chudých, ale jak můžeme hovořit o e, růstu. Děkuji, pane komisaři. Já jsem s velikou důsledností četl, co doporučuje komise jednotlivým státům a musím říci, že se mi nepodařilo uh, tam najít nějakou červenou niť, která by se mm, táhla všem, protože v jednom případě se doporučuje to, v druhém příkladě zase ono. E, má země také velice strádá na, v pracovním trhu a komise nám říká, že je třeba zvýšit flexibilitu pro vyřešení duality trhu, jak se to nazývá. Zdá se vám to rozumné? Kromě toho se zdá, že komise vypracovává doporučení, jak by bylo třeba překonat vyjednávání, kolektivní vyjednávání. Další řečník, prosím. Děkuji mnohokrát. Nyní tady máme velice moderní pojím a to je reforma. Jo, unava z reformy. A e, prostě to vidíme, když e, prostě sledujeme situaci občanů a vidíme, že v doporučeních komise e, různým státům Eh, je tedy oprav, opravdu únava nedostat z představivosti, protože tady chybí naprosto představivost, protože jestliže ve stejné době se říká, že je třeba provozovat politiku úspor, abychom mohli dosáhnout eh, politiku růstu, tak eh, se dělají pouze návrhy na úsporné rozpočty, ale nikoliv na to, jak podnítit tento růst, jak utvářet eh, reformu na trhu práce. Opravdu si myslím, že toto je nesprávné a že se může dosáhnout vytváření pracovních příležitostí, když eh, budeme mít jako hospodářský růst. Eh, mám velké obavy z určitých doporučení komise, zejména co se týče doporučení pro Španělsko a co se týče škrtů sociálních oblastí a snižování důchodu. To znamená vlastně odstranění výdobytku, které jsme dosáhli za poslední desetiletí Jestliže se sníží sociální dávky, není možné nás žádat o to, abychom zvýšili důchod, když nemáme dostatek eh, možností na to, jak eh, já bych potřeboval prostě daleko více. Já se omlouvám eh, před komisařem a před všemi kolegy, protože musím říci, že hlasování dnešní dopoledne bylo daleko delší, než se prostě předvídalo. Já vím, že je to frustrující i pro mě. Je to frustrující, protože jsem chtěla položit mnoho otázek týkající se mé země a řady dalších zemí, ale bohužel nemáme čas. Velice málo času na tuto diskusi. I já vidím, že tady je takový dvojitý signál. Na jedné straně se hovoří evropské praformě pro, pro, proti chudobě a tak dále, ale na druhé straně, když čteme doporučení specifické pro jednotlivé státy, pak eh, z toho můžeme získat dojem, že Evropa eh, se velice liší od toho, jaká byla nedávno. Jako kdyby to bylo daleko méně sociální Evropy. A jak to vidíte, jak to může se spojovat jak dohromady, jak může tedy ta budoucí Evropa se vyvíjet na základě těch doporučení, které se konkrétně dávají pro jednotlivé země, pane komisaři? Mohu vám dát pět minut? Thank you much. Eh. Děkuji vám. Vidím, že se budeme muset setkávat častěji, abychom mohli v této diskusi pokračovat, protože kladete velmi zajímavé otázky a eh, možná, že bychom také mohli eh, o tom hovořit v menším formátu. Evropa rozhodně bude jiná, to je evidentní. ale nemyslím si, že Evropa před krizi byla úplně ideální. Možná, že tady panoval pocit blahobytu, ale eh, eh, nedařilo se nám odstranit chudobu, nedařilo se nám zmenšovat rozdíly mezi chudými a bohatými. Některé státy byly úspěšné, podobně o tom hovořil Richard, například Shore to byla velmi efektivní politika, pro snižování chudoby dětí a já doufám, že ta současná situace v Británii se nepodepíše na takovém programu. Um, víme, že Evropská unie se tedy bude muset transformovat. Neměli bychom to vnímat pouze jako krizi. Měli bychom se chopit vedení a přispět k transformaci naší ekonomiky a společnosti tak, aby byla co nejkonkurenceschopnější, abychom zlepšili také sociální soudržnost a sociální dimenzi obecně. Už se nám podařilo snížit počet těch, kteří jsou ohroženi chudobou, nicméně dopracovat se k našemu cíli bylo obtížné. V loňském roce jsme si museli uvědomit, že je potřeba být také realističtí. Museli jsme o tom eh, jednávat s čínskými zeměmi. A hlavní je postarat se o to, aby ten trend eh, byl zvrácen. Protože teď se stupňují eh, nerovnosti a nerovnováhy. Ty už tady existovaly i v době hospodářského růstu, kdy mnozí ignorovali postavení těch zranitelných ve společnosti. To se musí změnit a to přijetím opatření, která eh, nebudou jenom směřovat k tomu roku 2020, ale budou i krátkodobější. A musím také říci, že nemůžeme slevit z těch ambicí. Jež teď máme údaje ze všech členských států o zaměstnanosti a chudobě. A pokud to tak bude pokračovat, tak eh, tím nedosáhneme cílů, které jsme si stanovili na evropské úrovni. A proto je potřeba ty ambice, na těch ambicích trvat a zvážit také možnost eh, zintenzivnění úsilí a zrevidování eh, těch cílů v polovině období. Eh, ještě k té otázce vysílání pracovníků, o tom jsem se nezmiňoval, a k pracovní době. K tomu se dostaneme v průběhu letošního roku, jak už bylo oznámeno v rámci Single Market Act. Společně na tom pracujeme s komisařem Barnierem je vám, asi víte, že na konci tohoto měsíce se bude konat konference, které se já budu zúčastnit společně s mým kolegou Barnierem o vysílání pracovníků. Paní předsedkyně se tam také eh, dostaví. A na základě té konference začneme sepisovat eh, Single Market Act a také se to bude týkat legislativy Monty 2 o základních právech pracovníků a to, k tomu se měl dostat na závěr letošního roku už jsme eh, začali koordinovat za, to se začne koordinovat za polského předsednictví. V pracovní době eh, to asi víte, že teď je to na straně sociálních partnerů, protože obě strany na evropské úrovni, tedy jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, dali najevo, že jsou eh, ochotni vyjednávat. Ještě pořád se nicméně baví o tom, jaký by měl být rozsah předtím, než to potvrdí písemně komisi. a já potom povedu s nimi jednání o konečné podobě směrnice o pracovní době. Jsem velmi rád, že jsou takto konstruktivní a že jsou připraveni něco dělat, ale dokud je <clears throat> řada na nich, tak se k tomu vyjadřovat nebudu. K ekologickým pracovním místům, k tomu připravujeme zelenou knihu. To je asi vodný název. <clears throat> je to podle nějaké nějaký dobrý formát pro konzultace. My se opíráme o definice Mezinárodní organizace práce a dalších organizací, které přispívají. Musíme ale mít také dostatečný evropský příspěvek. Je to důležité proto, abychom vyladili zaměstnanecké politiky a také zahájili strukturální reformy, protože ty programy budou muset podpořit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. K Řecku. Měli bychom být péroví, je potřeba pochválit vládu, protože ta zdědila nemožnou situaci od té předchozí, eh, zavedla řadu velmi tvrdých opatření a reform, samozřejmě čelí obrovské nepopularitě, ale udělala to nejlepší, co bylo v tom okamžiku možné udělat a proto, aby Řecko zůstalo součástí eurozóny. To ale není eh, proces, který by měl probíhat nějak autonomicky v té době, kdy se ten záchranný balíček připravoval, ještě nebyla krize v Irsku nebo Portugalsku, ty parametry se od té doby výrazně změnily. A proto si myslím, že všechny zainteresované strany, včetně komise, a tam to je komisař Oli Rehn, ale také ECB a MMF, se na to budou muset podívat znovu s čerstvým pohledem a budou muset přebudovat eh, architekturu toho balíčku a nastartovat prorůstovou strategii, která tam zatím chybí. No, na to, aby se vůbec ta ekonomika mohla oživit. A také si to bude vyžadovat eh, získání důvěry bank. To si bude vyžadovat velmi odhodlané politické vedení a já věřím, že to ta současná vláda zvládne. CSR, tedy společenská odpovědnost spodníku, na tom také pracujeme eh, s předsedou komise Teanem a s Michelem Barnierem. Je potřeba postarat o to, aby se do toho zapojili také sociální partneři, aby to nezůstalo pouze vnitřní evropskou záležitostí, ale aby to mělo i mezinárodní dimenzi a aby to bylo konzultováno s podnikatelským prostředím i mimo Evropu, protože to se netýká jenom Evropy, jenom Evropa, není to jenom Evropa, která se musí změnit, ale i zbytek světa musí eh, zvýšit své sociální standardy, ale na tom už jsme pracovali během francouzského předsednictví a v rámci G8, kde jsme se snažili posílit sociální dimenzi globalizace. A to se projevuje i v té naší agentě pro společenskou odpovědnost podniků. Tolik tedy k tomu asi tím eh, jsem řekl eh, všechno, už eh, nemáme hodně času. rozdíly mezi státy, které mají přebytky, které mají deficity. Myslím, že už se začíná uznávat, že je potřeba řešit strukturální nerovnováhy v evropské ekonomice. Můžete mi zajistit pomoci zajistit, že v příštím cyklu se bude klást větší důraz na růst a investice, eh, což je velice zapotřebí, eh, má-li to být všechno včas. Jde o to, aby se tam v podstatě dostalo více toho, co se týče potřeby generovat eh, růst v Evropské unii. Uvědomuji si obtížnost tohoto maratonu ale musíme zakončit naše zasedání. Omlouvám se všem kolegům, kteří nemohli um, položit své otázky a kteří nemohli obdržet své odpovědi. Musíme pana komisaře skutečně ještě jednou pozvat mezi nás, čili završujeme tím pádem naši schůzu a sejdeme se na příští zasedání 2. července. Děkuji.